Mes chers collègues, bonjour. Vážení kolegové, dobrý den. Allons-y. Nous allons ouvrir. Tak pustíme se do práce. Ještě jednou dobrý den. Avant de commencer notre... Než začneme pracovat, Avant de commencer nos travaux, než začneme, chtěla bych, vážení kolegové, poděkovat panu Kostisovi, který sedí po mé levici. Dnes je tady s námi naposled na našem výboru pro dopravu to jste museli udělat všichni najednou, tak. Odchází ze sekretariátu a přechází do sekretariátu ITRE. Nevím, jestli jsou sympatičtější, než mi to pochybuji. Každopádně působil pět let v našem výboru, věnoval se důležitým tématům, jako je železniční balíček, bílá kniha o dopravě, nebo otázka eh, odstraňování uhlíku z dopravy. Takže děkuji mu za eh, jeho práci a přeji vám hodně štěstí do budoucnosti. Doufám, že v ITRE si povedete stejně jako dobře jako na dopravě. Každopádně eh, dveře sekretariátu a našeho výboru vám vždycky zůstanou otevřeny. Děkuji. A teď se vracíme eh, k trochu přízemnějším věcem. Eh, vyzkoušíme hlasování. Prosím, použijte karty, abychom zjistili, zda máme potřebný počet poslanců. Prosím, zahajuji hlasování. Le vote est fermé. Končím hlasování. Upřímně se omlouvám, paní předsedkyně. Asi jsem zapomněl hlasovací kartu v přístroji ve Štrasburku. Bohužel tedy eh, to nemohu nějak rychle obstarat, tak eh, co s tím? Moc se za to omlouvám. Alors, comment allons-nous gérer la situation? Tak, jak tu situaci vyřešíme? Velice jednoduše. Budete zvedat ruku, eh, jestli jste pro, proti nebo se zdržujete. A já se budu na vás dívat a započteme vás. Vyhovuje vám to? Výborně. Tak, eh, můžeme začít. Máme tady hodně hlasování. Pane Taylore, dobrý den. Vaše hlasovací karta nefunguje. Neotevírejte dveře Brexitu, pane Rikete, je teprve 9 hodin. Tak, už zase funguje. Tak, začneme s právou pana Teličky. digitalizace evropského průmyslu. Takže pustíme se do toho kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis jedna je schválen. Nyní pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh 36 je zamítnut. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, kompromis 4 je přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, Kompromis 5 je přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Kompromis 6 je přijat. Pozměňovací návrhy 59. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Pro? Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 79. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete to ověřit, takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. EPP má dva poslance navíc. Jeden to by ještě šlo, ale dva to už je trochu moc. Alors. Le système vous dit, maintenant c'est bon. Maintenant je ferme. Takže končím hlasování. Plus 19 minus 24, takže zamítnuto. Kompromis 10. Omlouvám se. Ještě návrh. Takže teď hlasujeme o 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete to ověřit? Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 15 proti, takže je to skutečně přijato. Pokračujeme. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, kompromis 10 je přijat, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 97. Pro? Proti? Zdrželi se?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 43 pro, jeden proti, takže blahopřejeme panu Taličkovi, e, zpráva byla přijata. Můžeme, myslím, i zatleskat. Tak, budeme pokračovat ještě s panem Taličkou.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 jste dnes ráno moc aktivní. Teď je to v pořádku, takže končím hlasování. Eh, plus 18 minus 25, takže je to skutečně zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 58 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? První část je přijata. Ověříme. Zahajuji hlasování. Teď je hlasování zahájeno, prosím. Stále máme jednoho člena APP e navíc. Tak, teď je to v pořádku. Končím hlasování. Plus 23, minus 20, takže první část je přijata. A teď druhá část, kdo je pro? proti, zdrželi se, druhá část není přijata. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď závěrečné hlasování elektronickou cestou zahajuji hlasování. Už? <laughs> kde jsme? Le vote est clos. Končím hlasování. Končím hlasování. Plus 43, minus 1. Já... Contre, zero abstention. <laughs> Nikdo se nezdržel a tím je e, vaše zpráva schválena. Pane Telečko, gratuluji. Allez, nous continuons. Takže budeme pokračovat. A pokračujeme zprávou o registraci osob na palubách osobních lodí. Je to zpráva paní Bilbao. Začínáme. 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9 Promiňte, omlouvá se paní předsedkyně. O tom se nehlasuje. 43 pro, proti, zdržel se. 43 přijato. Máme více pozměňovacích návrhů zhodných. 11, 44, 45, 46, 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 48 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 49 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 12 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 50 pro. Proti zdržel se, zamítnota A teď přímo k 51. Ah, nous... ah oui, Ano, to je zhodné. 13 a 52 jsou zhodné, hlasujeme o nich pro, proti, zdržel se, Přijato. A teď přímo ke kompromisu jedna pro. Proti? Zdržel se? Jedna přijato. A teď 58 pro. Proti? Zdržel se? Nebylo přijato. 59, kdo je pro? proti, zdržel se 59 přijato. A teď jdeme k 60 pro, proti, zdržel se 60 zamítnuto, kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato 4, 65, eh, pardon, pro, proti, zdržel se, zamítnuto 66 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se. Myslím se, že to bylo přijato. Chce toto ověřit? Ano, ověřujeme. Zahajuji elektronické hlasování. Ukončuji hlasování. Ano, bylo to přijato 31 pro, 13 proti. Pokračujeme. 68 pro, proti, zdržel se. 68 přijato. Teď máme. A to odpadá, protože 68 bylo přijato. Takže 71 pro, proti, zdržel se. 71 zamítnuto. pro, proti, zdržel se, 73 zamítnuto, 74 pro, proti, zdržel se, 74 zamítnuto, 19 pro, proti, zdržel se, Přijato 75 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 78 pro, proti, zdržel se, 78 zamítnuto, 79 pro, proti, zdržel se, 79 přijato, 21 pro, proti, zdržel se, 21 přijato, 22 pro, proti, zdržel se, 22 přijato. A teď ke shodným 83, 84 pro, proti, držel se, zamítnuto. 85 a 86. Chcete ověřit 83, 84, dobře. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Plus 20, minus 25. Nikdo se nezdržel. Zamítnuto. Pokračujeme. 85 a 86 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Zamítnuto. Ne. Chcete to ověřit? Dobře, takže ověřujeme 85, 86, zahajuji hlasování. Hlasovali jste, ukončuji hlasování. Podobné, plus 20, minus 25, stejné, takže zamítnuto. Pokračujeme. Jedna pro, proti, zdržel se, jedna přijato, 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 24 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 2. Pro. Proti. Zdržel se.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 pozměňovacím návrhem 4 a 29 jsou shodné. Pro, proti, zdržel se, přijato. Ale teď jdeme přímo ke 33 pro, proti, zdržel se, přijato. 34 pro, proti, zdržel se, Přijato. 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se 39, zamítnuto 40 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 8 pro, proti, zdržel se, osmička přijata. A nyní Hlasujeme o závěrečném, závěrečné hlasování, zahajuji hlasování elektronické. Ukončuji hlasování. Plus 44, nikdo se nezdržel, nikdo proti, paní Bilbo. Pardon, jeden proti, je mi to líto, zapomněl jsem, že vy nemáte hlasovací kartičku, takže srdečně blahopřeji, paní Bilbao, výborně. A budeme rovněž hlasovat o mandátu. Zahajuji hlasování. Mandát vyjednává, k vyjednávání. Okončuji hlasování. Plus 43, jeden proti, nikdo se nezdržel. Paní Velba, držela jste mandát k vyjednávání této zprávy. Děkuji vám mnohokrát. A nyní pokračujeme. Pojďme hned pokračovat o hlasování systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí. typu RORO a vysokorychlostních osobních plavidel. Zpráva pana Riketa. Tak pojďme. 19 pro, proti, zdržel se, 19 přijato, 20 pro, proti, zdržel se, 19 přijato, 2, 3, pardon, pro, proti, zdržel se, 3 přijato, 4 pro, proti, zdržel se, přijato, 5 pro, proti, zdržel se, přijato 21 pro, proti, zdržel se, přijato. Takže jdeme k přímo k číslu 22 pro, proti, zdržel se, přijato 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Paní Foster, hlasujeme, soustředíme se. Děkuji vám, paní Foster. Pokračujeme. 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 9 pro, proti, zdržel se, Devítka přijata. 25 pro. Proti. Zdržel se. 25 přijato. 10 pro. Chcete ověřit pozměňovací návrh 25? Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 25 plus 24 minus 21 bylo to schváleno. Přijato. Pokračujeme. 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti,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 zdržel se přijato, 14 pro, proti, zdržel se přijato podměňovací návrh, protože 16 o té se nehlasuje, 15 pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 15 přijato. 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, zdržel se, <clears throat> přijato. A nyní hlas, závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Ukončuje hlasování. No, 45 pro, nikdo se nezdržel. Pardon, jeden je proti, nikdo se nezdržel. Pane Rikete, srdečně blahopřeji. A teď druhá část. Hlasujeme udělení mandátu k vyjednávání. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování plus 44, jeden hlas proti, nikdo se nezdržel, mandát k vyjednávání je přijat, pane Rikete. Blahopřeji. A nyní budeme pokračovat. Zpráva paní Ajuto bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě. Začínáme. Návrh 34 pro, proti, zdrželi se. Není to schváleno. 39 a 40 jsou stejné pro, proti, zdrželi se. Není to schváleno. Dále prosím, eh, ověříme, eh, zahajuji hlasování, končím hlasování. Pro 25, proti 20, takže je to schváleno, omlouvám se. Dobře jste udělali, že jste žádali ověření. 41. Pro? Proti? Zdrželi se? Není schválen. Kompromis dvě pro, proti, zdrželi se. Kompromis dvě je schválen. 43 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 4. Chcete ověřit? Dobře. Zahajujeme hlasování 43. Končíme hlasování. Pro 13, proti 28. Je to zamítnuto. Já jsem neřekla hodně zamítnuto, řekla jsem, že je to zamítnuto. Ano, prosím, pane Arkota. Bylo by možné počkat aspoň dvě vteřiny, protože přece jen e, překlad e, přichází e, se vteřinou spoždění, takže bylo by dobré nechat trochu více času. Ano, vy si přejete trochu více času. Ano, dáme tedy trochu více času. A pokračujeme. Návrh 43 je zamítnut, kompromis 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis 4 je schválen. Kompromis 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Kompromis 3 je schválen. 49. Pro. Proti. Zdrželi se? 49 schváleno. 11 pro. Proti. Zdrželi se? 11 je schváleno. 12 pro. Proti. Zdrželi se? 12 je schválena. 13 pro. Proti. Zdrželi se? Já myslím, že není schválena třináctka. Ano, prosím, budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování. Je to třináctka. Hlasujeme o třináct. Končíme hlasování. Jo, je schválen. Nezvedáte dostatečně hlas, hla, eh, ruku, takže prosím další eh, pro. Proti? Zdrželi se? Čtrnáctka, myslím, není schválena. Ale ověříme. Zahajuji hlasování o návrhu 14. Končíme hlasování. Čtrnáctka není schválena. Proti je 25, pro bylo 20. Návrh 56 pro. Proti zdrželi se, 56 zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se, 57 je zamítnuto, 58 pro, proti, zdrželi se, 58 zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se, 15 je schválen. 59 pro. Promiňte, 59 první část pro. Proti. Zdrželi se. První část 59 je schválena. 59 chcete ověřit? Dobrá, zahajuji hlasování. První část návrhu 59. Zahájili jsme hlasování, nyní končíme hlasování pro 25, proti 20. Takže je to schváleno. A teď druhá část návrhu 59 pro, proti, kdo se zdržel? Druhá část není schválena. 60 pro, proti, zdrželi se. Návrh 60 je zamítnut. 17 pro, proti, zdrželi se. 17 je schválena. Dvě pro, proti, zdrželi se. Dvojka je schválena. Návrh tři pro, proti, zdrželi se. Tři je schváleno. Osmnáct pro, proti, zdrželi se. 18 je schválena. 26 pro, proti, kdo se zdržel? Myslím, že 26 schváleno není, ale ověříme. 26 zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. Hmm, schválený je pro 32, proti 13. Takže návrh 26 je schválen. Návrh 1, eh, tedy kompromis 1 eh, pro, proti, Zdrželi se? Kompromis jedna schválen. Návrh 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Návrh 5 schválen. 29 pro. Proti. Zdrželi se. Návrh 29 schválen. Návrh 6 pro. Proti? Zdrželi se? Šestka schválena. Sedm pro? Proti? Zdrželi se? Sedmička schválena. Kompromis pět pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis pět je schválen. Návrh 32 pro? Proti? Zdrželi se? Návrh 32 je schválen. A nyní hlasujeme závěrečné hlasování. Z... Končíme hlasování. 45 pro, 46 pro, 46 pro, nikdo se nezdržel a e, nikdo není proti. Blahopřeji paní Ajuto. Myslím, že je to poprvé že jsme takto schválili zprávu. Děkuji. A budeme hlasovat o mandátu pro hlasování. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. A je stejný výsledek pro mandát o vyjednávání 45, ne, pardon, minus jeden hlas. Takže můžeme dále pokračovat v jednání o této věci a děk, blahopřeji paní Ajuto. Pokračujeme. A je to Evropský program pro ekonomiku sdílení. Návrh stanoviska pro výbor IMCO. Je to text paní Kilonen. Eh, vy tady poradci jste nějak eh, příliš hluční, já vás slyším až sem. Děkuji, že se sklidníte. Kompromis jedna. Pro. Proti. Zdrželi se. Kompromis jedna. Schválen. Kompromis dvě. Pro. Proti. Zdrželi se. Kompromis dvě schválen. Návrh 12. Pro proti, zdrželi se. Návrh 12 schválen. 18 pro, proti, zdrželi se. 18 je schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se. 19 je schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se. Já bych to ráda ověřila. Zahajuji hlasování o návrhu 20. Končíme hlasování. Pro 24, proti 20, jedno zdržení se. Ano, takže je to schváleno. Návrh 21 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, kompromis 3 je schválen. A teď návrh 24, první část. Pro, proti, zdrželi se, schválena první část. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, není to schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 je schválen. 50 pro, proti, zdrželi se, 50 schváleno. Chcete ověřit? Dobrá, ověříme 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet sedm pro, osmnáct proti, schváleno. Návrh osm pro, proti, zdrželi se, není schváleno. Šedesát devět pro, proti, zdrželi se, není schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, 70 schváleno, 71 pro, proti, zdrželi se, není schváleno, 72 pro, proti, zdrželi se, není schváleno. Chcete ověřit? Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasujeme 82. 72. Končíme. 37 pro, 8 proti. Velkou většinou schváleno. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se hlasování, Schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se hlasování, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se. Návrh 75 je schváleno. 89 a 96 jsou to stejné návrhy pro, proti, zdrželi se. Jsou schváleny oba návrhy. 91 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, není to jasné. Zahajujeme hlasování 91. Končíme. Pro 25, proti 20. Je to tedy proti 21, takže je to schváleno. A teď návrh 93. Pro? Proti? Zdrželi se? 93 schváleno. 94 pro? Proti? Zdrželi se? 94 není schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se, 95 schváleno, 97 pro, proti, zdrželi se a je to schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Kompromis 7 je schválen. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Kompromis 9 schválen. Návrh 137 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 138 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 142 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, Schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se. Já bych řekla, no ověříme to. Zahajuji hlasování. A Myslím, že je to schváleno. Končím hlasování. 24 pro, 21 proti. Je to schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Zahajujeme hlasování. Všichni hlasovali? Končíme. 39 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel, paní Kilonen. Zpráva je schválena. Děkuji vám. Allez, nous continuons. Budeme pokračovat. Návrh podpora připojení k internetu v místních komunitách, návrh stanoviska pro výbor ITRE. Naší zpravodajkou je paní Tapardel. Allez, nous continuons. An... Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 51. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, 54 přijato. 55, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřím to. Zahajuji hlasování o návrhu 55. Končím hlasování. 22 pro, 23 proti. Ještě, že jsem to ověřovala. Zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 65 pro, proti, zdrželi se,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 zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, není to jasné, takže ještě jednou. Návrh 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, není přijato. 28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 Zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, kompromis 10 přijat. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Návrh 39 pro, proti, zdrželi se. Přijato 40 pro, proti, zdrželi se. 40 přijato, 41 pro, proti, zdrželi se. Přijato 43 pro, proti, zdrželi se. Přijato 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete ověřit? Zahajuji hlasování o kompromisu 12. Le vote est clos. 26 pro, 19 proti, kompromis je přijat. Čtyřicet devět, pokračujeme, kdo je pro, proti, přijato. Tak, závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 44 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, takže paní Tapardel, vaše zpráva byla přijata, blahopřeji. Allez, nous continuons avec... Pokračujeme zpráva. Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost. Evropská gigabitová společnost a 5G. Návrh stanoviska pro výbor ITRE. A s naším navrhovatelem je pan Zlotovský. Už to umím vyslovit. Zlotovský. Tak, pokračujeme. Návrh jedna pro, proti, zdrželi se, Přijato. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 14 pro, kdo je pro? proti, zdrželi se, návrh 14 není přijat. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, kompromis B je přijat. Teď návrh 33 pro, 33 Máte 33. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis C. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třicet devět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto, 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 43 pro, proti, zdrželi se, přijato, 42 pro,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 Kompromis E pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 53 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 55 pro, proti, zdrželi se Přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis G. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 76. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 78 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Elektronicky závěrečné hlasování. Končím hlasování. 40 pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Pane Zlotovsky, blahopřeji, vaše stanovisko bylo přijato. Allez, c'est dernier. Takže pojďme mm, k poslednímu hlasování. Zatím dodržujeme čas. Zbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb. Je to stanovisko k příslušnému výboru IMCO, zpravodaj, jaký Taylor, pan Taylor. Teď jedna pozměňovací návrhy od 31 až ke 230, 236. Hlasujeme společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Sedmička pro. Proti. Zdržel se. Sedmička přijata. Kompromis 8 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 9 pro. Proti. Zdržel se. Devítka je přijata. 129 Chcete ověřit kompromis 9? Dobře. Zahajuji hlasování ke kompromisu 9. Ukončuji hlasování. Plus 23, minus 21. Nikdo se nezdržel, takže kompromis byl schválen. A teď 129 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 10 pro. Proti. Zdržel se. Kompromis 10 přijat. 130 pro. Promiňte. Pokračujeme hlasováním o 132. Kdo je pro? Qui i contre? Proti. Zdržel se. 132 zamítnuto. Kompromis 11 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 136 pro proti, zdržel se, 136 přijato, 137, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, nebylo přijato, 139 pro, proti, zdržel se, 139 bylo přijato, 140 pro, proti, Zdržel se 140 zamítnuto, 141 pro, proti. Zdržel se zamítnuto, 12 pro, proti. Zdržel se zamítnuto, 143 pro, proti. Zdržel se přijato, 144 pro 144 pro, proti. Zdržel se. Nebylo přijato. 13 pro, proti. Zdržel se. Přijato. 145 pro, proti. Zdržel se. Přijato 146. Chcete ověřit? Takže zahajuji hlasování ke 145. Ukončuji hlasování. Plus 18, minus 25. Máte pravdu, 145 nebylo přijato. 146 pro Pan Werner, pan Van de Kop, dobře. Ono je třeba se sorganizovat, to je pravda. Tak pojďme, začínáme znovu. Prosím, dávejte pozor, je to poslední hlasování. 146 pro, proti, zdržel se, přijato. 152 Ano, odpadá, omlouvám se, 147 pro, proti, zdržel se, přijato, 148 pro, proti, zdržel se, 148 přijato, 149 pro, proti, zdržel se, přijato, 150 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Můžeme to zkontrolovat, ano, chcete to ověřit, ale s potěšením, takže zahajuji hlasování o 150. Ukončuji hlasování, hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Minus 27 plus 17 zamítnuto. Paní předsedkyně, protože to bylo zamítnuto, rád bych řekl něco k následujícímu bodu. Výbor je proti našemu pozměňovacímu návrhu 150 který eh, chce chránit spotřebitele, to lze se dočíst v knihovně Evropského parlamentu. Ale když se podíváme na současnou situaci, můžeme říci, že většina studií popisuje spotřebitele za A. Spotřebitel je neutrální osoba B, eh, kdy při uzavírání kontaktu jedná za účelem mimo obchodní a profesionální aktivity. A proto moje definice je ta nejvhodnější. Děkuji mnohokrát. Pane poslanče, drazí kolegové, to vůbec není bod jednacího řádu, nejsme tady proto, abychom se domluvili na kompromisech. Ehm, chápu vaši vůli vyjednávat o tom a takovém slovu, ale my jsme tady proto, abychom hlasovali, takže pokračujeme v hlasování. 150 bylo zamítnuto, 151, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se 151, přijato. 153 pro, proti, zdržel se, přijato. To je kabina anglická, eh, nebyl zřejmě slyšet, nebo slyšet tlumočení v anglické kabině. Otevřete, eh, zapněte si mikrofon, anglická kabino. Ne, to není otázka už Brexitu. Já nepovolím takové poznámky na mém výboru. Bohužel jsme neslyšeli komentář z pléna. Jaké máte číslo, paní Verže? Normálně, jaké číslo kabiny posloucháte? Třináctku? Desítku? Technici, můžete prosím reaktivovat naše kabiny? Funguje to? Dobře. 151 bylo přijato, 153 bylo přijato a teď 154, pane Kompe. 154 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se 12, přijato 13 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 164 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 165 pro, proti, zdržel se Zamítnuto. Promiňte, chcete ověřit 165 zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Pozměňovací návrh 165 je přijat 28 hlasy proti 18. Omlouvám se, učinili jste dobře, že jste to chtěli ověřit, takže 165 bylo přijato. 166 pro. Proti. Zdržel se. To není jasné, takže opět ověřujeme 166. Ferme le vote. Ukončuji hlasování plus 28 minus 17, takže i tento pozměňovací návrh 166 byl přijat. 167, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento pozměňovací návrh byl přijat. Kompromis 14 pro, proti. Zdržel se. Přijato. 175 pro Proti? Aha, já vám hned řeknu, že v mém seznamu to není dobře označeno. Takže kompromis 15 pro, proti, zdržel se. Ověřujeme kompromis 15, protože to nebylo jasné. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Plus 24 minus 21, přijato. Kompromis 15 přijat. Pokračujeme. Pozměňovací návrh 175 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 176 pro. Proti. Zdržel se. 176 zamítnuto. 177 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 178 pro. Proti. zdržela se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 180 až 182 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 183 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 184 pro, proti, zdržel se, přijato. 185 pro, proti, zdržel se, to není jasné. Takže elektronicky ověřujeme 185. A to bude hned jasné. Ukončuji hlasování. Plus 12, minus 33, je to jasné, zamítnuto. Ale prosím, zdvějte pořádně ruce. Pokračujeme. 186 pro, proti, zdržel se, přijato. 187 pro, proti, Zvihejte ruce. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. A zahajuji hlasování pro 187. Ukončuji hlasování. Tak pojďme. Plus 23, minus 21, přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Chcete to ověřit? Dobře. Eh, Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Plus 31 minus 14, čili přijata. 100. Eh, 89. Počkejte, to odpadá, máte pravdu. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 193 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 197 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 198 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 199 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 201 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 207 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 209 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 210 pro, proti, zdržel se, Přijato. Dobře, ověřujeme. 210. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Plus 22, minus 24. 210 nebyl přijat a pokračujeme 211 pro, proti, zdržel se. Přijato 212 pro, proti, zdržel se. Přijato 214 pro, proti, zdržel se. Přijato 215 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 216 pro, proti, zdržel se, přijato 217 pro, proti, zdržel se, přijato 220 pro, proti, zdržel se, 220 zamítnuta. Mám zahoji hlasování, ukončil hlasování plus 26 minus 20. Přijato. Máte pravdu. 222 pro, proti, zdržel se, Přijato. Ověřujeme 222. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 222. Přijato. Bylo to přijato. A teď 223 pro, proti, zdržel se 223 zamítnuto velkou většinou. 224 pro, proti, zdržel se, přijato 225 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 19 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se 20 přijato. Pokračujeme pozměňovacím návrhem 233. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A teď pokračujeme Příloha 1 se všemi pozměňovacími návrhy 237, 240, 242, 246, 48, 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Tyto pozměňovací návrhy byly přijaty. Typu! Návrh 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis 21 je schválen. A teď eh, si otočte všechny ty listy. 258. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. 258 je schváleno. 260 pro, proti, zdrželi se. 260 schváleno. 269 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 270 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Dále. Tady máme sérii návrhů k příloze 1, sekce 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 333 až 362. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 29 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 363 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 364 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 30 pro? Proti? No, znovu prosím. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 368. Eh, a tady vlastně ještě i ty body, úvodní body ne, není to moc jasné tady v tom seznamu. Uděláme to tak, že budeme hlasovat o každém návrhu zvlášť. Tak začínáme. 368 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 369 pro, proti, zdrželi se, není schváleno. Ověříme. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Pro 17, proti 26. 369 je tedy zamítnuto. 370 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď 33 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. 34 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 35 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 36 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 37 pro Proti? Zdrželi se? Schváleno. 38 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 39 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 40 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 41 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Zahajuji hlasování k návrhu 41. Končím hlasování. A ah, 21 pro, 21 proti. Takže to není schváleno. Ano, děkuji pane Van, Vim van de Kampe, že jste požádal o ověření. Pokračujeme. Návrh 42 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 48 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Návrh 50. Končím hlasování. pro 21, proti 22. Velmi těsné. Ale není to schváleno. Návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 51 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 52 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 53 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 54 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 55 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 56 pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 57 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 58 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 6 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 59 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 60 pro. Proti. Schváleno. 62 pro. Proti. Zdrželi se? Není to schváleno. Ko- Chcete ověřit? Dobrá. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 18 proti. Máte pravdu. Je to schváleno. Kompromis 2 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 65 pro, proti. Zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme to. Hlasujeme. Končíme hlasování. 21 pro, 21 pro, 23 proti. Protože tady musíme připočítávat jeden hlas. Není to schváleno. A teď kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Ale vy nehlasujete. Vy se na sebe jen tak díváte. Ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Já myslím, že je to schváleno, ale uvěříme to. Dávám hlasovat. Končíme hlasování. A, 21 pro, a 23 proti. Není to schváleno. <clears throat> Není to schváleno. Takže musíme hlasovat o jednotlivých eh, návrzích. Návrh 68 pro, proti, <clears throat> ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. 23 hlasů pro, proti 20 hlasům proti, takže je to přijato. 69. Hlasujeme. Elektronicky. Elektronicky, prosím, vážení kolegové, zahajují hlasování. 69. Končíme hlasování. 22 pro a 22 proti. Takže je to zamítnuto. Pokračujeme. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Kompromis 4 schválen. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že je to schváleno, ale ověříme. Hlasujeme. Kompromis 5. Končíme hlasování. 21 pro, 21 proti. A dokonce 22 proti. Tak, budeme hlasovat o všech těch e, návrzích kompromisu 5, protože kompromis sám schválen nebyl. Návrh 7 pro. Proti. Uzdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto. Zamítnuto. Chcete ověřit? Tak tedy hlasujeme. Návrh 7. Zahajuji hlasování. Je ferme le vote pour... Končíme hlasování. A je to zamítnuto. Dále 81 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to schváleno, ale raději to ověříme. Zahajuji hlasování. Návrh 84. Končím hlasování. Pro 22, proti 22, tedy zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete ověřit? Dobrá, zahajuji hlasování 79. Končíme hlasování. 24 proti, 20 pro, je to tedy zamítnuto. Návrh 80 pro. Návrh 80 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že je to schváleno. Chcete ověřit? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pro 22, proti 22, takže zamítnuto. Osmdesát devět pro, proti Zdrželi se? Myslím, že je schválena 89. E, toto odpadá. Takže 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, pro, pro, Teď proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 92. Zamítnuto. Nyní kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104 pro, proti, schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ano, ano, kontrolujete mě, to je dobře. 108 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 109 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A teď prosím hlasujeme závěrečným hlasováním elektronicky. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro. Nikdo se nezdržel. De- 19 proti. Ne, promiňte, opravuje se předsedkyně. 19 se zdrželo a nikdo není proti. Takže je to schváleno a děkuji, pane Taylore. Já Ano, jeden hlas proti. Dobře, zaznamenávám, že je tady jeden hlas proti. Po tomto dlouhém a intenzivním hlasování si uděláme 5 až 10 minut přestávku, abychom umožnili příchod našich hostů. Děkuji vám. A ah, bah c'était intense Mes chers collègues, nous allons reprendre notre... Euh, Vážení kolegové, budeme pokračovat ve jednání. A začneme významným slyšením na téma ženy v dopravě, role žen ve vyřešení nedostatku kvalifikovaného personálu v dopravě. Náš výbor se tedy rozhodl uspořádat dnes toto slyšení. Jehož cílem je zabývat se genderovou otázkou v dopravě a především analyzovat prostředky, které by umožnily navýšit počet žen, které v dopravě pracují. Diskuse se bude soustředit zejména na způsob, jakým by ženy mohly přispět k řešení problému nedostatku kvalifikovaného personálu v dopravě, což je problém, před nímž bude EU v příštích letech stát. Máme tady dnes pozvané odborníky a já samozřejmě je tady vítám. A s jejich pomocí se budeme zabývat různými aspekty této otázky a především evropským rámcem pro zavedení rovnosti pohlaví v dopravě. Dále si vyslechneme zkušenosti členského státu v této oblasti. Budeme hovořit o konkrétních problémech, s nimiž se pracovnice v dopravě střetávají a také se seznámíme s pohledem dopravních podniků a s jejich zkušeností s přijímáním žen do dopravy. Máme tu čest, eh, že mezi nás přišla také eh, excelence náměstkyně stáleho zástupce Švédska u UE, paní velvyslankyně Asa Weber. Vítáme ji. Eh, také tady bude zástupce Evropské komise, pan Bergo, i vás vítám. A také tady máme eh, politickou tajemnici pro eh, rovnost pohlaví v silniční dopravě z Evropské federace pracovníků v dopravě, paní Telling, vítám vás. A pak tady je také generální tajemnice Evropského svazu vnitrozemské plavby, paní Hecksteiner. Vítám i vás na našem výboru a chci připomenout, že každá z vás může hovořit maximálně 10 minut eh, a kvůli úspoře času tedy diskuse proběhne až po všech prezentacích. A vzhledem k tomu, že výbor TRAN má stálého zpravodaje pro integraci nebo zapracování genderového rozměru, tak je přirozené, že eh, to slyšení začne právě úvodem našeho zpravodaje, pana Nilsona. Takže, pane Nilsone, máte slovo. Na pět minut. Děkuji mnohokrát. Velice mě těší, že dnes mohu hovořit švédsky a proto bych rád využil této příležitosti, takže vás prosím, abyste se nasadili sluchátka, abyste mi rozuměli. A jsem stálým zpravodajem, ale rád bych odkázal na víceletou zkušenost ve Švédsku v tomto tématu. Byl jsem nesmírně aktivní v lokálním i mezinárodním kontextu, co se týče gender mainstreamingu, a to, co si občas člověk neuvědomuje, je, co to vlastně má znamenat gender streaming. A pro pochopení tohoto pojmu je třeba jít do historie. Již v 90. letech ve Švédsku jsme se rozhodli, že se nejedná o to bojovat za práva žen. Nýbrž, že se jedná prostě o to, aby Celá společnost se angažovala a snažila se o dosažení rovnoprávnosti mezi pohlavími. Jedná se nejenom o stejná práva, ale jedná se také o to, že chceme vytvořit společnost, která se chce dále rozvíjet. A to znamená, že tato společnost musí být založena na všech kompetencích a není možné některé kompetence nechat jaksi před dveřmi. Čili tady přichází otázka gender streamy, mainstreamingu. My jako výbor eh, jsme už před několika lety schválili strategii k tomuto tématu a řekli jsme, že musíme stanovit jasné priority. Jedná se o vzdělávání, další vzdělávání, a sice nejenom vzdělávání personálu, ale také vytvářet jasné statistiky. To je kompetence, která je nesmírně důležitá. A potom se samozřejmě jedná také o větší znalosti situace v dopravním sektoru, protože milion, tento sektor se týká milionu lidí, takže musíme získat lepší znalosti a povědomí o situaci v dopravním sektoru. A z tohoto důvodu považuji toto slyšení dnes zde za nesmírně významné. Jedná se také o to stýkat se s eh, zaměstnavateli, eh, kteří eh, řídí z části velké dopravní podniky nejenom ve velkých městech, ale také v menších městech. Já jsem s jedním takovým hovořil a ten mi řekl, my máme dobré řidiče, ať to jsou ženy nebo muži, to nehraje žádnou roli ale vždycky je dobré eh, mít zastoupení obou pohlaví. Vždycky je pozitivní, když na pracovišti současně jsou zastoupení muži i ženy. A na druhé straně mohu říci, že eh, chceme podpořit tento eco-driving na základě ekonomických úvah – ale domníváme se, že ženy zejména u ekodrivingu postupují da- s daleko větším ekologickým uvědoměním, že jezdí úsporně například s automobily. To znamená, že mají pozitivní přínos. Jinak bych velice rád poděkoval všem hostům za to, že mezi nás přišli a velice se těším na to, co uslyšíme. Děkuji. Merci. Děkuji pane Nilsené, Jenom bych ještě řekla, že také výbor FEM Evropského parlamentu a výbor pro zaměstnanost a sociální věci e, byly tedy přidruženy k tomuto výboru a e, slyšení, ale než abychom ztráceli čas, tak myslím, že můžeme pokračovat. Vy jste trochu v menšině e, teď na pódiu, takže dám slovo zástupci Evropské komise. Pane eh, Bergote, děkuji, že jste eh, přijal naše pozvání a máte tedy 10 minut, eh, abyste nám vysvětlil postoj Evropské komise. Prosím. Děkuji. Spíš já vám bych měl poděkovat za to, že jste pozvali i komisi k této diskusi o důležitém tématu. Možná úvodem připomenu ty základní věci. Rovnost mužů a žen je základní hodnotou Evropské unie, která je uznána ve smlouvách a také eh, v listině základních eh, práv a svobod EU. A v této souvislosti komise tedy tento rozměr musí zapracovávat do všech svých politik. Samozřejmě Existuje horizontální politika k tomuto tématu, která je popsána především ve strategickém závazku Komise pro rovnost mužů a žen, který v současnosti pokrývá období 2016 až 2019. Spadá to do kompetence komisařky Jourové a e, útvaru generálního ředitelství Just. Dnes bych tedy chtěla říct si pár slov o konkrétní situaci v dopravě. A nejprve chci říci, že toto téma je pro nás prioritní. Je to priorita především z hlediska i osobní angažovanosti naší komisařky paní Bulc chce, aby se učinil pokrok v této oblasti a aby se vedla konkrétní opatření. A my tedy na tom pracujeme. Už jsme eh, začali s některými konkrétními opatřeními. Je pravda, že v odvětví dopravy eh, je třeba eh, učinit určité volby. Je tam tedy práce, globální situace je méně pozitivní než ve zbytku ekonomiky. V dopravě pracuje v současnosti zhruba 22 žen, zatímco v celkovém hospodářství 46 Situace je samozřejmě různá eh, u různých druhů dopravy a také u typu toho pracovního místa. Výsledky jsou, řekněme, nejhorší u technických a provozních eh, pracovních míst. Například jenom 3 žen pracují jako strojvedoucí. Takže je tady ještě eh, co zlepšovat a myslíme si, že zaměstnanost žen je jedním z klíčů k řešení problému nedostatku personálu, eh, který v dopravě existuje a který se ještě v budoucích letech zhorší. Je tedy třeba také mít na paměti, že v současnosti třetina pracovníků je starší 50 let, a to znamená, že v nadcházejících letech půjdou do důchodu. A kromě toho zaměstnání žen je také ekonomickou výzvou protože v některých odvě- v těch odvětvích, kde je vyrovnaný ehm, podíl mezi muži a ženami, eh, to jsou odvětví, kde také ta ekonomická výkonnost je lepší. Nyní tedy k těm konkrétním opatřením komise. První fáze pro nás spočívala v tom, že jsme provedli konzultace s různými eh, subjekty z odvětví dopravy. Především ve spolupráci s komisařkou Jourovou jsme přesně před rokem, v dubnu 2016, uspořádali takovou participativní akci, na které jsme zvažovali, co v této oblasti dělat. Tato akce byla, myslím, velkým úspěchem. Sešlo se tam celá škála zúčastněných stran, zastupujících všechny druhy dopravy za parlament, paní Ayala Sander a paní Tapardel také eh, aktivně se zapojili do diskusí. A tato akce tedy umožnila eh, vlastně připravit různé prioritní akce. Potom následoval dotazník určený členským státům, organizacím zastupujícím zaměstnance a zaměstnavatele, aby se specifikovali přesně, jaké akce by se měly udělat. A konečně paní Bulc eh, také prezentovalo prezentovala téma na Radě pro dopravu v prosinci 2016. E, při té úvodní konzultaci tedy vyplynula široká podpora té myšlence podporovat zaměstnanost žen, rovnost mužů a žen v odvětví dopravy. A konkrétně mohu říci, že už máme takové dvě hlavní osy činnosti. První osou je přitáhnout více žen do dopravy protože toto odvětví eh, vlastně zatím nemá jaksi dostatečný image. Eh, zaměstnání v oblasti dopravy se rychle mění, hlavně díky automatizaci a digitalizaci. A přístup žen k povolání v dopravě je tedy mnohem jednodušší než dříve. Tady jde především o komunikaci, abychom vlastně bojovali s, s vžitými představami. A my máme vlastně dvě konkrétní eh, opatření. První, to je pilotní projekt týkající se přitažlivosti odvětví dopravy díky podpoře Evropského parlamentu. Není to projekt, který by se týkal jen, jenom žen. Ten projekt eh, se, je, se zaměřuje na ty segmenty společnosti, které by uh, mohli nahradit eh, tento nedostatek personálu v oblasti dopravy, to znamená na mladé lidi a také na ženy. Tento pilotní projekt probíhá a bude ukončen v červnu a samozřejmě my eh, jeho výsledky předložíme parlamentu. Druhé opatření, to je eh, takzvaný business case s cílem navýšit zaměstnanost žen v dopravě. Tady se zaměřujeme hlavně na zaměstnavatele, chceme bojovat proti stereotypům, které jsou velice rozšířeny i mezi e, zaměstnavateli, kteří mají pocit, že zaměstnávat ženy, že by to podnik stálo draho. A my chceme na základě konkrétních příkladů ukázat, že právě naopak, že zaměstnávání žen je pro e, podniky výhodné. Nejde jenom o to, aby se ženy přitáhly do odvětví dopravy, musí se tam také udržet. A za tímto účelem je třeba vytvořit pracovní prostředí e, příznivé pro ženy. To je druhá osa naší činnosti. A v současnosti připravujeme s aktivním podílem hospodářského a sociálního výboru platformu, e, v jejímž rámci všechny dopravní subjekty se budou moci zapojit za předpokladu, že se zavážou realizovat konkrétní opatření ve prospěch rovnosti pohlaví. Tady se zaměřujeme především tady na ten, na ten svět práce a základním eh, předpokladem je ten závazek. Ta platforma se orientuje na akci, není to žádné diskusní fórum. Takže začínáme pracovat a v této souvislosti chci říci, že hospodářský a sociální výbor momentálně připravuje průzkumné stanovisko na toto téma, které by se mělo schvalovat na konci měsíce. Naším cílem je spustit tuto platformu eh, koncem listopadu tohoto roku, eh, kdyby tedy měla být plně zprovozněna. Na závěr tedy doufám, že jsem vás přesvědčil, že komise už eh, započala s konkrétními opatřeními na podporu eh, zaměstnávání žen a rovnosti pohlaví. A také bych chtěl ještě jednou eh, poděkovat Evropskému parlamentu, poblahopřát mu k této iniciativě a doufám, že budeme moci v této spolupráci s vámi pokračovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Berko. A hned dám slovo paní veslankyni, říká takže paní vyslankyně Weber, která je zástupkyní zástupce stálého Švédska u Evropské unie. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně za pozvání a za zorganizování této události, která je tak aktuální. Děkuji panu zpravodaji i jiným poslancům, eh, kteří diskutují o tomto tématu a také bych ráda poděkovala komise, komisi za její výbornou práci a příslušné komisařce za organizování různých akcí. Došlo k velkému pokroku v, tom, v této oblasti, k zvýšení potenciálu a také k využití hospodářských možností pro užitek celé společnosti Eh, jak pro jednotlivé osoby, tak pro podniky. A Jan Stilson se týž to řekl, že potřebujeme globální přístup eh, k tomuto tématu. Musíme mm, také znát statistické údaje, abychom eh, stále mm, byli seznamováni s aktuálním vývojem. Já mám tady dvě části mé přednášky. První část se týká spíše obecného popsání situace, eh, jak tomu přistupuje švédská vláda a eh, potom eh, se budu věnovat druhé části. My jsme politici v Evropské unii, děláme tady každodenní politiku je třeba ehm, stále udržovat také vlády v povědomí o této agendě, o tomto programu. Já tady reprezentuji švédskou vládu, to je feministická vláda. Um, možná, že bych potřebovala pomoc tady s těmi slajdy, já eh, je projdu velice rychle a to vám ukáže způsob naší práce ve švédské vládě. Máme paritní obsazení vlády, Ehm, zastáváme a rozvíjíme gender mainstreaming a také využíváme různé nástroje pro <clears throat> propagaci této otázky. Veškerá rozhodnutí a priority jsou zaměřeny na rovnost pohlaví a prostě jakmile snídáme, jakmile obědváme, musíme um, hovořit a přemýšlet o této otázce, protože musíme mít vyváženou situaci pro obě pohlaví. Čili tento způsob osvěty a neustále povzbuzování povědomí k této otázce je tak důležitá a já děkuji Evropské komisi za to, že dělá to též při svých rozhodováních a ve své práci. Co se týče genderové rovnováhy, cílem je samozřejmě eh, ženy a muži by měli mít stejný způsob eh, vytváření svého života. Potřebujeme specifické cíle, abychom podpořili eh, tento vývoj Některé z nich jsem tady uvedla, některé jsou spíše jaksi obecné, povaha jako předpoklad pro to, aby společnost mohla využívat talenty mužů i žen nejenom v dopravním sektoru i jinde, kde ještě neexistuje zcela rovnoprávná situace. Hmm, tady to se týká zdrojů, práv, nejenom v dopravním odvětví, ale platí to obecně pro celou společnost. Vidíme, že potřebujeme mít globální přístup, potřebujeme infrastruktury například pro péči o děti, předškolních zařízeních a tak dále, aby muži i ženy se mohly účastnit e, života ve společnosti v různých odvětvích. E, to je součástí našeho programu již velice dlouho a vytváříme také dlouhodobé programy pro naše politiky. Také máme specifickou politiku, co se jedná o podniky, společnosti. Samozřejmě, jak už jste řekl, počet žen v sektoru dopravy je skutečně eh, nedostatečný. Vy už jste upozornil na to, že jenom 3% žen jsou strojvedoucími a proto neexistuje žádný důvod a také co se týče majitelů společností či lídrů společností, i tam potřebujeme genderově vyváženou situaci, musíme využívat kvóty, už je děláme v naší legislativě. A v této souvislosti teď leží také návrh eh, příslušného zákona ve švédském parlamentu ke specifické politice v oblasti dopravy jako politici musíme mít jasné cíle pro pomoci eh, v uskutečňování tohoto obecného kontextu, který jsem Stavila, Potřebujeme mít eh, rovnoprávné zastá, zastoupení mužů a žen. Potřebujeme, aby ženy byly lídry a eh, byly zastoupeny ve významném, významných podnicích. Eh, důležitým cílem je přístupnost eh, a také bezpečnost prostředí a zdraví. Oba tyto cíle musí být slaďovány, aby zabezpečovaly, že skutečně můžeme dospět k cílům rovnoprávného zastoupení muží a žen, mužů a žen. Muži i ženy se vyvíjejí, ale jsou tady jů různé vzory a různé způsoby, jak například využívají dopravu. A proto je třeba informovat o možné volbě e, jaké podmínky pro tuto volbu vytváříme e, pro genderově vyváženou společnost a zastoupení v dopravním sektoru. Stejně tak Evropská komise, například Eurostat, pověřuje mm, aby lépe sbíral a mapoval údaje, eh, protože muži i ženy využívají jinak cestování vlakem, autem, a jsou tady proto rozdíly, jakým způsobem toto musíme zohlednit v legislativě v souvislosti s různým způsobem využívání dopravy, eh, lišícím se mezi muže a ženy, jak zlepšit přístup na trh práce, jak zlepšit využívání dopravních prostředků a specificky sdílení eh, řízení mužů a žen paritní obsazení v řízení podniků je třeba monitorovat situace a neustále sbírat aktuální informace. Eh, Tady je um, několik bodů k tomu, jakým způsobem máme rozdělení pro uh, sběr a poskytování informací a jaký výsledek uh, přinesly tyto výzkumy. Muži a ženy využívají jiným způsobem dopravy a dopravních prostředků, ale muži řídí na delší vzdálenosti auto než ženy některá zásadní, eh, některé, některá zásadní kritéria také ovlivňují, kdo užívá jaký dopravní prostředek. Také se analyzovaly cestovní zvyky, a také atraktivnost z dopravního sektoru a jaké příležitosti zde jsou pro muži i ženy. Kromě toho co tady již zaznělo, čili kromě ekonomických rozdílů, které je třeba vyrovnat a to na základě analýz hospodářských údajů. My se domníváme, že při stanovování těchto cílů a proto, abychom jako politici vždy zohledňovali tuto otázku, musíme také znát aktuální situaci, i co se týče statistiky, abychom byli více uvědoměli, abychom měli vyšší, infor, větší informace, abychom mohli podporovat ještě více možnost, aby ženy nejenom využívaly lépe dopravní prostředky, eh, jak si lépe pro ně, ale aby také mohli nalézat práci v dopravním sektoru. A to je skutečná výzva do budoucnosti. Zabezpečit, abychom měli stejné zastoupení opatření v oblasti pracovních míst dopravního sektoru. Musíme zabezpečit, abychom to eh, připravili nejlepším možným způsobem. A děkuji mnohokrát. Eh, samozřejmě jsem k dispozici pro vaše otázky. Děkuji komise, děkuji parlamentu za to, že mě pozval. Merci beaucoup. Děkuji vám, eh, paní Weber, za toto mm, velmi přitažlivé vystoupení které také nadneslo řadu otázek, ale k otázkám se ještě později vrátíme. A teď pokračujeme. Slovo má paní Tilling, která je tajemnicí eh, v, pro silniční dopravu a genderovou rovnost eh, v ETVF. Děkuji vám, že jste pozvali náš svaz k tomu, abychom hovořili na toto velmi důležité téma, které je spojeno s budoucností dopravy a budoucností pracovního trhu v dopravě ve všech oblastech. Názor ETF je, že e, přitáhnout ženy do dopravy není pouze otázka e, řešení stereotypů. Já musím říci, že v dnešní Evropě lidé mají určitá očekávání od pracovního místa a očekávání pro eh, svůj osobní život, soukromý život. Když se diskutuje o ženávě, tak eh, mm, stále slyšíme, že eh, v zemích bývalého komunistického bloku promiňte, že jsem trošku kontroverzní, je více žen, které pracují v dopravě, řídí tramvaje, řídí nákladní vozy a e, já e, jsem v té době e, žila, musím říci, že prostě jsme neměli na vybranou i mladí lidé, prostě byli posláni někam, když skončili studium a neměli na vybranou, byli posláni, aby někde pracovali a musíme říci, že určitá zásadní opatření či zásadní změny musí být realizovány v oblasti dopravy, aby bylo možné eh, vlastně uchovat, zachovat více žen v dopravě. Ale vracím se tedy k otázce kvalitní práce a kvalitního osobního života z hlediska žen v dopravě. Eh, tedy aby vůbec ženy zvažovaly, že eh, budou pracovat v oblasti dopravy, tak to důležité je vyváženost osobního, rodinného a pracovního života. To je otázka, která eh, jistě ještě k diskusi a ale dosahujeme určitého pokroku. Otázku můžeme položit, je rovnost mezi muži a ženami v domácnosti? Jistě o to by se také dalo hodně debatovat, ale z hlediska Eh, žen tady pravděpodobně hodně eh, rovnost není. A to má pak také dopad na přístup eh, k pracovnímu životu. V dopravě jsou místa mobilní a pracovní místa stacionární. A my jsme tady před eh, sálem, ještě před začátkem slyšení, měli rozhovor s některými zástupci z dopravních firm, třeba autobusové dopravy. A interpretace eh, našich partnerů v diskusi, proč ženy nepřicházejí pracovat eh, například jako řidičky autobusu, je to, že ty mm, doby, doba špičky, kdy je autobusu nejvíce potřeba, je právě doba, kdy ženy vyzvedávají děti ze školky, ze školy a doprovází je zpět domů. Takže mm, to je důvod, proč je asi 18 či 20 že řidičů autobusů žen. A Jistě bychom byli velmi nadšeni, kdyby komise toto vzala opravdu eh, velmi vážně a ve všech oblastech dopravy to seriózně zanalizovala. Nejde jen o veřejnou dopravu, o železnici, kde dnes vidíme více žen, ale jsou tady některé velmi eh, obtížné oblasti, jako například přístavy. I to je otázka Ehm, dnes v Evropě eh, v přístavech eh, je hodně fyzicky náročné práce, práce eh, venku a k tomu tedy je třeba přistupovat práce mobilní a práce nemobilní v oblasti dopravy. A z hlediska pracovních podmínek, to znamená pracovní zátěž, intenzita práce, rovnost pak v domácím životě, což má dopad na vyváženost pracovního osobního života a další aspekty ergonomie na pracovišti, otázka bezpečnosti na pracovišti, v dopravě. To je také hodně zaměřeno na muže. A v neposlední řadě eh, také Eh, otázka zdraví, ochrany eh, zdraví i života, otázka násilí na pracovišti. Když jsme provedli průzkum mezi našimi členy, eh, i z hlediska kolegů, i z hlediska třetích osob, tak máme přes tisíc odpovědí na tento průzkum a ty odpovědi umožňují zpracovat statistiky. Jsou to svědectví Eh, která jsou eh, někdy mimo tento svět, mimo Evropu. Máte situace, kdy ženy řidičky autobusů či ženy eh, pracující na letištích prožívají někdy naprosto neuvěřitelné věci. A všechny tyto věci je třeba řešit a doufáme, že Evropská komise přijde se velmi výraznými doporučeními, eh, aby trošku nutila podniky, aby udělali A, B, C. Eh, vůbec informovat o té situaci je už něco, co může věci ovlivnit. Eh, formulovat silná doporučení z hlediska kvalitních pracovních míst, to by bylo druhé očekávání, které naše ETF od vás očekává. ETF už v této oblasti nějakou práci udělala. Máme sociální partnery na železnici a v městský, městské dopravě, kde byly provedeny dva projekty za posledních pět let. Už otázka analýzy pracovního místa, doporučení od sociálních partnerů a podobně. E, máme e, takový toolkit, který se týká obtěžování e, na například na lodní dopravě. A ženy často eh, nerozpoznají situaci, které, kterou je možné nazvat buď obtěžování nebo dokonce násilí. A to vede k tomu, že podniky říkají svým pracovnicím v dopravě, to je prostě součást vaší práce, musíte se s tím vyrovnat. A tady také ETF odvádí svou práci jako eh, orgán, který otvírá lidem oči. Eh, my jsme se zapojili do tohoto procesu a eh, chtěli bychom také od Evropské komise vidět takový určitý výraznější přístup k těmto podmínkám, což má velký dopad na to, kolik žen pracuje v dopravě. Já hovořím opravdu všeobecně. 3% 3% žen jsou strojvůdkyně, tedy 3% strojvůdců jsou ženy. Když budu hovořit o země svého původu, tak musím říct, že se do železnice investuje velmi málo. Eh, většina prostředků je v regionech a infrastruktura je nekvalitní eh, a také eh, je to méně přitažlivé pro Eh, pracovníky. Já znám jednoho eh, strojvůdce a vím, že jen těžko vůbec dodržuje nějaký odpočinek mezi eh, směnami. Jak chcete, aby ženy vstoupily do takového prostředí? Pět je to prostě ten klíčový signál. Je třeba investovat, aby doprava byla přitažlivější, a je třeba udělat velké změny, aby bylo možné přilákat ženy do dopravy a aby ženy v dopravě také zůstaly. Věřím, že budeme moci vést eh, kvalitní eh, rozpravu i v budoucnu, jak s parlamentem, tak s komisí. Děkuji vám, děkuji za tuto prezentaci a teď dávám slovo eh, paní generální tajemnici Evropské European Barge Union, paní Externer. Uh, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji výboru TRAN za to, že pozval náš svaz na toto slyšení. Jenom bych chtěla stručně představit naše združení. Jedná se tedy o Evropský svaz vnitrozemské plavby, který zastupuje většinu subjektů eh, z devíti evropských zemí některé klíčové údaje. Vnitrozemská doprava má výkon zhruba 140 miliard tun kilometrů, 513 milionů tun nákladu, což je celkem zhruba 7 celkového objemu nákladní dopravy v Evropě, nicméně v některých zemích, jako je Nizozemsko, je to větší číslo, představuje to třeba až 40 je to také eh, typ dopravy, který zaměstnává 42 tisíc lidí na palubách eh, lodí, 131 tisíc jsou eh, takzvaní mobilní pracovníci a zhruba 11 tisíc jsou osoby samostatně vydělečně činné, což jsou vlastně lidé, kteří žijí na svých lodích jsou zároveň vlastníky a velice často to jsou třeba manželské páry, které vlastně vlastní ty lodě a oba mají stejnou kvalifikaci a provozují tady své zaměstnání na lodi. Eh, toto odvětví eh, je typické eh, úsporami z rozsahu, vysokou úrovní bezpečnosti, nízkými externalitami, je to bez dopravních zácep a je to vysoce efektivní z hlediska energetiky a nákladu. Není tedy k ženám v dopravě. Skutečně je to výzva i pro náš průmysl. My jsme už několik let s kolegy z ETF a já jsem potěšena, že tady sedím vedle kolegyně z této federace, tak společně už před několika lety se nám podařilo realizovat první dohodu o pracovní době, která byla určená pro zvláštní typ dopravy a bylo to eh, vlastně dáno specifickými okolnostmi mobilních pracovníků na palubách lodí. My jsme se snažili vlastně řešit obecná kritéria e, pro pracovní dobu, ale také kritéria ušitá na míru tomuto odvětví. V rámci sociálního dialogu jsme také diskutovali e, s kolegy ohledně posádek e, na lodí. Je třeba, aby se tomu trvale věnovala pozornost v jednáních s kolegy. A nedávno jsme jsme s potěšením přijali návrh eh, pracovat na odborných kvalifikacích. Začali jsme o tom pracovat s kolegy z ETF, snažili jsme se o harmonizaci kvalifikací a výcviku v oblasti vnitrozemské plavby, než eh, tedy přejdeme k tomu dalšímu kroku, jímž je návrh Evropské komise, návrh směrnice o uznávání eh, odborných kvalifikací ve vnitrozemské dopravě. Ehm, a to je věc, která se teď také projednává v rámci vašeho výboru TRAN. Vede se trialog s radou eh, a s komisí je proto typický nový systém výcviku odborné přípravy založeným na eh, i dovednostech a schopnostech. A jedním z hlavních kritérií je to, že by mělo dojít k podpoře mobility dobře vyškolených pracovníků v Unii. A jak už eh, o tom mluvili předřečníci, odvětví dopravy, ale právě odvětví plavby potřebuje zvýšit svou přitažlivost, zlepšit image a proto se v našem odvětví snažíme eh, zaměřit už i na vzdělávání ve školách. Chceme do osnov eh, různých oborů toto zapracovat, eh, aby už v době, kdy mladí lidé se rozhodují pro eh, nějakou profesi, aby věděli o dopravě, o různých typech dopravy, v našem případě tedy, eh, aby znali nebo věděli, co to je vnitrozemská plavba a snažíme se tedy mladé lidi přetáhnout do tohoto odvětví. Vnitrozemská plavba má nedostatek kvalifikovaných lidí a bude to rostoucí problém v budoucnosti. A to se netýká jen sociálního dialogu, ale také tohoto návrhu. Doufáme, že nám pomohou podpořit řešit tento problém a na základě eh, toho bychom to chtěli řešit i ve spojitosti se směrnicí o pracovní době. A myslíme si a doufáme, že by to všechno dohromady mohlo zlepšit přitažlivost a imič tohoto odvětví my se na tom snažíme pracovat a doufáme, že to tedy povede k tomu, že více žen a více mladých lidí eh, vstoupí do tohoto odvětví. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát za všech na vysvětlení. Musím říci, že jakožto předsedkyně výboru eh, pro dopravu Mám pocit, že je hodně různých eh, konferencí, seminářů, eh, kterých se účastníme, které se týkají specifických odvětví, letecké dopravy, železniční dopravy, silniční dopravy. A velice často jsem trochu eh, osamocená na tribuně, protože máme především řečníky muže. A teď tedy vylepšujeme imič Evropského parlamentu tím, že máme e, ženu, e, předsedkyně výboru a také komisařku, což je poměrně výjimečné v oblastech, které jsou dosti e, plné mužů. Nezapomínejme, že 50 žen používá dopravu. A myslím si, že to bude eh, i velká výzva do budoucna, aby třeba ženy se eh, objevily i v rozhodovacích orgánech podniku. Je třeba, aby to lépe eh, se podobalo zastoupení žen v institucích a aby ženy byly zastoupeny mnohem více než v současnosti. Komise, parlament se stále snaží o feminizaci už několik let skutečně tady mnoho povolání je přístupných i ženám, ale já myslím, že také bychom neměli zanedbávat to, že eh, potřebujeme eh, vlastně tu akci mnohem dříve. To znamená už eh, začínat ve školách, na univerzitách, tak, abychom mladé ženy nasměrovali k této kariéře. Protože často u těch vědeckých či technických oborů máme pocit, že ty obory pro nás nejsou. A já si myslím, že je třeba ukázat, že i v těchto oborech jsou ženy, že jsou stejně kompetentní jako muži, a že nesou odpovědnost a myslím, že bychom měli začít už na začátku už ve školách se na to zaměřit, ukázat, že i e, ty podniky e, jsou určeny i ženám. Takže to byl takový můj e, stručný úvod a teď dám slovo svým kolegům a, a začne pan Bach, prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Uh. Ve jménu EPP bych rád konstatoval, že celá oblast dopravy nemá zrovna nejlepší imič jako taková. Nejenom, že máme nedostatek kvalifikovaných žen, ale máme celkově nedostatek kvalifikovaných sil a to se samozřejmě potom odráží i v těch jednotlivých dílčích oblastech. Vy, paní předsedkyně, jste něco řekla ve vašich poznámkách a sice, že neexistuje dostatečný zájem ze strany žen pracovat v technických oblastech, dopravy, tak jak jste řekla, sektor technik a to já mohu absolutně podpořit a jistě i naši hosté. Uh, když se podíváme na vývoj dopravy v rámci automatizace, digitalizace a tak dále, tak nám dodatečně budou chybět ještě další pracovní síly. Eh, když se podíváme na obrázek na středních a vysokých školách, tak tam studují v těchto studijních oborech většinou chlapci a muži. A to bude stále větším problémem budoucích letech. A já se domnívám, a s tím jistě budete souhlasit, že slučitelnost rodiny a profese je stále ještě největší překážkou pro eh, to, aby ženy mohly a chtěly pracovat v dopravě. A už tady správně zaznělo, že když se podívá například na obraz eh, autobusové dopravy, všechno, co souvisí se školou, eh, s MHD, najdeme řidičky autobusu, ale na těch delších trasách nebo například Eh, cestách do zahraničí. Tam je těžké získat kvalifikovanou sílu ženskou. Tam, tam jsou řidiči spíše muži. Je třeba, abychom rozvíjeli větší úsilí pro lepší slučitelnost pracovního soukromého života, byť již byla podniknuta řada kroků Eh, například zavedena různá forma dovolených, ale není to dostatečně uplatňováno ještě ve všech členských státech. Dovolte, abych se ještě zeptal pana Bergo. Tento pilotní projekt, o kterém jste hovořil, Rovněž jste naznaži, naznačil tuto image dopravního sektoru, že prostě jste rozjeli pilotní projekt, který by měl být završen někdy v červenci. Máte už nějaké první poznatky, které z toho můžete vyvodit, pakliže ano, mohl byste nám je již teď představit, ale jinak se domnívám, že mohu eh, poděkovat a vlastně poděkovat našim přednášejícím a zároveň vyslovit souhlas tím, co řekli, ale trošku mi chyběly možnosti řešení, návrhy k řešení. Děkuji mnohokrát. Paní Ayala Sanders. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, blahopřeji vám a děkuji za to, že konečně můžeme mít toto slyšení, o které jsme usilovali již od doby, kdy jsme uspořádali seminář s paní, semina, s paní komisařkou Jourovou. Žádali jsme vícekrát o takové slyšení. Jenom bych vyslovala politování ke třem budům. Za prvé, že tu není příslušná komisařka, Ehm, myslím, že je teď ve Skotsku, eh, velice aktivní na Twitteru, ale chybí nám tady a já bych byla upřednostnila, kdyby místo Skotska bylo tady, protože se domnívám, že je to tak významné, zejména v těch závazcích, které také má ve svém portfoliu. Za druhé, Název této, tohoto slyšení je trošku politování hodný mezi námi. Eh, pouze apelujeme na ženy, když už nám nezbývá nic jiného a myslíme si, jako by ženy vyřešily problém nedostatku zdrojů a tak už to jsou jenom žadatelé o azyl. Já si myslím, že málo žen v oblasti dopravy Eh, například eh, v řízení automobilů, lodí nebo v podnikových radách, ve managementu podnik, například ve veřejných eh, podnicích, tam by přece mělo být daleko větší zastoupení žen a měla, měly by tam existovat daleko větší možnosti pro paritní obsazení. tak lepší využívání dopravních prostředků, které by se mělo dít na základě plánování, analýzy a potom uh, odpovídajících nástrojů. A téma, myslím, k té aktuální. A snad v budoucnu bychom se tomu věnovat. Podívat se na přímý podíl žen mm, v řízení vozidel. Měli jsme seminář s komisí, kde byli významní svědci, eh, kteří pomohli svými návrhy a to nám pomáhá pro naše práce z vlastní, zprávy z vlastní iniciativy, například řidičky nákladních vozidel, dálkových autobusů, pilotek letadel. Tato část Eh, se nepřizpůsobuje. Eh, vůbec neříkám, eh, nehovoří vůbec o možnostech slučování soukromého profesního života. To tady neexistuje ani pro muže, ani pro ženy. Je mi líto, že díky novým technologiím a kapacitám, které existují v oblasti simulace dopravu, Tady si myslím, že musíme ještě více usilovat o slučování rodinného pracovního života, zejména v těch mobilních oblastech, kde žijeme v 21. století. To je tedy daleko významnější prvek související s holistickým přístupem, než prostě se pouze snažit aby, eh, nebo myslet si, že ženy teď vyřeší problémy například nedostatku pracovních sil. Já se chci zeptat paní vyslankyně ze Švédska. Mě by zajímalo, zda jste prováděli studie eh, jenom ve městech a například Mm, pro řízení dopravních prostředků mezi eh, v jednotlivými městy a zda existují studie týkající se noční práce, protože jak hromadné dopravní prostředky, tak soukromé eh, mají tento problém eh, nočních služeb a tudíž jsou jinak vnímány. Já bych chtěla také poděkovat zástupci komise, který opravdu velice fundovaně představil toto téma. Domnívám se, že kromě těch zajímavých projektů, eh, které jsou součástí toho, co jsme žádali změnit nazírání na dopravu, eh, existuje také holistický přístup v celém generálním ředitelství MOVE, E, všechna ta práce, která se tam děje, by se měla opírat o takovou strategii, tak jak už to proběhlo na generálním ředitelství Research, tedy pro výzkum kde byl personál, který si velice dobře uvědomoval, jakým způsobem zavést tento genderový mainstreaming do svého příslušného portfolia. A mm, když jsme tady slyšeli že v kom... Paní Sender, buďte tak ráda a bližte se k závěru. Ano, ano, už eh, se blížím k závěru, lituji. Eh, nechci, a tady už to zaznělo, abychom se vrátili k těm starým komunistickým dobám, ale musíme eh, jednat s odbory a, a také v souvislosti hm, s našimi cíly musíme znát i tuto oblast. Děkuji mnohokrát. A teď pan Ludvík, prosím. Děkuji. Jak už jsme slyšeli, je to někdy dobré odkázat na to, že ženské kolegyně v dopravě, že kolegyně v dopravě jsou podreprezentované a tím pádem Existují problémy nejenom v národních dopravních podnicích, ve státních dopravních podnicích, ale já jsem to poznal osobně, já jsem pracoval v, nějakým dopravní, v nějakém dopravním podniku ve vnitrostátním dopravním systému neexistovalo mnoho žen, ale v mezinárodním ano. A tehdy si vydělávali i dobré peníze, když jezdili do zahraničí eh, jako řidičky autobusu, ale potom se připustila nelegální kompetitiva, čili hospodářská soutěž a i u nás je to teď tak, že pracovní příležitosti eh, už nejsou tak dobře ta odměňovány, tedy ne, nejsou dobře placena tato pracovní místa. Tato profese ztrácí stále více na významu a já si myslím, že to všechno souvisí s přehnaným pojetím volného pohybu osob. To nemůže jen tak existovat, aniž bychom přemýšleli o dopadech, které to má. Co se týče nízkých platů, tady je třeba také vidět, že rovněž pracovní podniky jsou těžké, mají k dispozici 2 metry čtvereční a často nenaleznou ani e, parkovací možnost jako řidičky kamionu, kamionu i řidiči šoférů. E, jako profese to zaznělo, tady jsou ženy vystaveny nebezpečí násilí. E, Podívejme se na pracovní dobu. Pracuje se 3-4 hodiny dopoledne, e, pak možná celé hodiny není vůbec žádná práce a večer najednou zase mm, člověk má hodně práce a chceme-li to sloučit s rodinným životem, je to nesmírně obtížné. A domnívám se, že tyto volné hodiny uprostřed dne, ty je třeba nějakým způsobem potom zase tou prací večer. A velice často je to tak, že v těchto několika hodinách, v nichž není práce, nelze jet domů. Možná, že se přeruší práce, někdo, ně, něco se jde sníst, ale praxe vypadá tak, že člověk je vlastně na pracovišti 24 hodin denně a proto je to tak těžké, aby v těchto profesích jsme našli ženy, jakož i možnosti dalšího vzdělávání pro získávání kompetencí, které možná již mužové mají. Proto je tak těžké pro ženy působit v této oblasti. A teď paní Bilbao. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, je to velice zajímavé, ale začnu malou kritikou, i když jsem velice ocenila toto slyšení, ale Ayala Center, jak se zdá, že jsme vstoupili tady do chaosu, bude nám, chyda, bude nám chybět zaměstnanost. V současné době přemýšlíme, jak začlenit ženy do tohoto nedostatku pracovních sil. A mm, také se domníváme, že žena zlepší imič tohoto sektoru a proto je to trošku mm, tedy protichudné s tou retorikou, kterou jsme tady slyšeli. Eh, a je třeba mít vůli k osvětě i e, pro další vzdělávání. Mám otázku, na to mi může odpovědět kdokoliv z vás. Jakým způsobem o tom přemýšlíme, když jiné zprávy, které zpracováváme, hovoří o vývoji, ke kterému dojde v sektoru dopravy, především v souvislosti s automatizací dopravních systémů, hovoříme o dronech, hovoříme o dopravě bez pilotní a v souvislosti s tímto problémem už se hovoří dokonce i kamionech bez řidičů na dálnicích. Čili když hovoříme o tomto vývoji zaměstnání, včetně diskuse, které jsme měli v souvislosti s roboty, jak vy nahlížíte na budoucnost těchto eh, reflexí v souvislosti s těmito zprávami. Jestliže 60 eh, absolventek univerzit jsou ženy v Evropě, jak chceme začlenit ženy do pracovních míst, které nejsou tak kvalifikované, které, do pracovních míst, která nejsou tak kvalifikovaná. A když se podíváme, že máme stále více žen s univerzitním eh, vzděláním než žen, jak to může být kompatibilní s větší zaměstnaností žen v, menši, v méně kvalifikovaných oblastech v dopravě? Děkuji vám, paní předsedkyně. Já nemám mnoho příležitostí eh, použít eh, slovo androcentrický. Androcentrický to je opravdu velice dobré slovo, které popisuje eh, dopravní politiku v EU. Eh, cíle genderové rovnosti eh, v EU tady selhávají, selhávají v současných politikách. A, a myslím, že je jasný, jasný zájem, když se ukazuje v eh, diskusi o dopravě. Ano, ženy, ženy eh, oproti mužům velmi rády cestují, mnohem rády cestují, eh, ale jsou to vlastně takové cesty za osobním zájmem. Ale zase naproti tomu většina předpisů je sepsána muži, obrací se na muže, bere v úvahu muže. Ženy eh, více cestují veřejnou dopravou nebo pěšky, zatímco muži zase více jezdí autem. A to si myslím, že si muži myslí, že to je nejdůležitější dopravní prostředek, to auto. Problém genderové rovnosti mají dopad eh, na to, proč a jak muži či ženy eh, cestují má to dopad na mobilitu, má to dopad na poskytování dopravy. Prostě cestuje se z mnoha různých důvodů. Z pracovních důvodů, z rodinných důvodů, na nákupy, pro sociální kontakty a z mnoha dalších důvodů. Ale myslím, že e, politika je e, zaměřena na potřeby mužů ve společnosti. Když se snažíme ze situace, ve které jsem, dospět do situace, kterou potřebujeme z hlediska genderové eh, rovnosti, tak eh, tady musíme eh, přepracovat politiku, která se tady aplikuje. Já například mám zájem o míru zaměstnanosti v pozemní dopravě, Eh, ženy, které jsou v EU zaměstnány eh, v této oblasti, ty představují pouze 13 eh, pracovníků. To si myslím, že je velká výzva, před kterou stojíme. Ehm, já bych navrhl komisi, aby aktivně zvažovala a propagovala genderovou rovnost ve všech oblastech dopravy v nadcházejících letech. Na závěr. Velmi mě před rokem zaujala jedna věc, když jsem eh, zjistil, že eh, jedno auto parlamentní eh, řídí žena. A já jsem se jí zeptal, kolik je vás žen? Ona mi odpověděla, jsme dvě zhruba ze stovky řidičů. Tak já myslím, že výbor by měl vědět, že se eh, věci eh, mění. Eh, máme novou, no, nový vozový park a stále máme jen dvě ženy řidičky, tak prosím, něco s tím musíme udělat. Abychom měli skutečně genderovou rovnost. Genderová rovnost, ta by měla být skutečným cílem. Děkuji. Děkuji, pane Taylore. A slovo má pan Van Windekamp. Děkuji. E, tak já jsem velmi rád, že probíhá dnes dopoledne toto slyšení. Když se podíváme e, po sále, Nevypadá to jako, že je to hlavní politické téma a to je trošku zklamáním. Ve výboru pro dopravu eh, mnozí stále o tom hovoří, ale když potom jde o eh, to projevit eh, svůj postoj, tak mají nějaké jiné důležité zasedání jiných výborů. Ano, já souhlasím, že eh, v evropské dopravě potřebujeme větší roli pro ženy. Souhlasím s kolegou Bachem, to, s panem Bachem. To je jasné. V Nizozemsku eh, máme eh, ženy strojvůdkyně a já bych řekl, že ve vlaku je zcela jiná atmosféra, když tam pracují ženy. Je to eh, méně, tam méně mačistického chování, je to uvolněnější atmosféra, příjemnější atmosféra a přitom jsou ženy velmi profesionální. Ano, eh, bylo uvedeno, že je nedostatek pracovníků v oblasti dopravy. A teď mám otázku na paní Weber eh, z Švédska a na paní Tilling. Snažíme se dosáhnout úplné rovnosti mezi muži a ženami. Já myslím, že to by bylo obtížné. Už se hovořilo o noč práci v noci, o tom hovořila paní Ayala Sanders a přitom eh, ženy se věnují hodně výchově dětí, ano, říká se, že muži by měli sehrávat rovnoprávnou úlohu v rodině při výchově dětí, ale realisticky vzato to asi bude dosti obtížné. A konkrétně mám otázku na komisi. Chceme mít eh, bezpečnější a lepší eh, parkoviště. Tady asi také je třeba zohlednit genderový aspekt Eh, je tady potřeba eh, například se osprchovat na takovém parkovišti, aby to bylo bezpečné. Dále ve velkých podnicích eh, například i ženy v vnitrozemské lodní dopravě, ženy, které musí dělit pracovní dobu na dvě části v době špičky a podobně. Rád bych o tom trošku více slyšel. Jak Eh, se na to dívají oba řečníci, protože myslím, že je třeba zůstat reálně nohama na zemi. Děkuji. A paní eh, kolegyně, prosím, děkuji. Jak vidíte z účasti, eh, sociální demokraté berou toto téma velmi seriózně a já myslím, že to je velmi důležité téma z hlediska genderové rozmanitosti Eh, my zřejmě máme hodně práce ještě do poloviny dalšího století eh, a oblast dopravy je v tom opravdu velmi typická. Já zcela souhlasím s tím, že je třeba z hlediska genderové rozmanitosti eh, být vůči úlohy v EU, ale je to velice důležitý sektor, který je uh, Eh, důležitý pro kvalitu pracovních míst. Eh, Vštásnělo tady, mm, že některé aspekty mají tvrdší dopad na ženy než na muže. Eh, a když se podíváme na nejnovější výsledky průzkumu v Evropě, eh, tak vidíme, že každé opatření, které se týká kvality eh, pracovních míst, tak ve všech těchto aspektech je právě doprava jedna z posledních eh, oborů nebo předposledním oborem, posledním oborem, na který to má nějaký pozitivní dopad. A jak už také se tady hovořilo o sociálních aspektech, o obtěžování, o násilí, to má jistě dopady i na muže, ale především to má dopady na ženy, které pracují v takových sektorech. Z hlediska priorit naší frakce jako celku se prostě vracíme k tomuto tématu, o kterém občas hovoříme, znovu hovoříme, ptáme se, kde je pokrok v evropském sociálním pilíři, kde je pokrok v těchto oblastech. E, to musí být legislativně závazné a nikoli pouze dobrovolné. Kde jsou řešení? Co můžeme dělat e, v oblasti dopravy konkrétně? A e, je možné některé věci udělat, zejména z hlediska příležitostí v evropské legislativě, um, rozmanitost e, aspektů, které by byly předkládány také ve formou veřejných zakázek. Pokud je o konkrétní e, cíle v oblasti dopravy, hodně Eh, věci už byla udělána eh, v městech, například doprava v Londýně má velký program pro genderovou rozmanitost a jak to řekla Ines, eh, jsou tady také otázky zastoupení. Potřebujeme, aby, zem, aby ženy byly zastoupeny na všech úrovních. V, velmi často ti vedoucí představitelé jsou především muži. A když se sejdete ze zástupci, eh, tak prostě vidíte, že jsou to samý muži. Majitelé dopravy, eh, dopravních podniků, to jsou prakticky samý muži. A tady potřebujeme mít také programy a cíle. Toto je velmi dobré slyšení, ale potřebujeme i nějaké konkrétní akce. A to eh, od subjektů, které pracují v oblasti dopravy, nejen centra. Eh, děkuji a prosím tady paní kolegyně. Děkuji mnohokrát za slovo. Myslím si, že já jsem teď první řečnicí, která je z výboru pro ženy. Já jsem se domnívala, že to je společné slyšení a to tady není tak vidět a já bych tedy směrem k panelu chtěla říci, že i ženy mají určité chápání našich požadavků. Požadavky, nás žen se netýká jenom toho, když je třeba vyplnit někde nějaké mezery, eh, protože tady si vyslechnout, že chybí kvalifikované pracovní síla, že by bylo třeba přilákat ženy do tohoto sektoru, No to tedy musím říci, doufám, že my ženy chápeme, že nás přitahují teda do sektoru, kde si nemůžeme vůbec vydělat žádné peníze. Tam nás chcete lákat a to celé má ještě dostat takový balíček s názvem podpora žen. No to není vůbec žádná podpora žen. Není podporou žen, když se domníváme, že v sektoru eh, kde jsou muži, už to tady někteří řekli, když se podívám na situaci řidičů kamionů, nikdo z nich nemá příležitost Pardon, má-li někdo příležitost dělat něco jiného, než sedět v kabině nákladáku, no tak určitě tam sedět nebude. O to méně snad ženy, jak tam chcete přilákat ženy. Mm, to bych si ráda vyslechla názor mm, e, jiných politických skupin. My tady nejsme ta výplň, která má být někam přilákána, když chybí mezery ale tak to můžete rovnou říci, potřebujeme, když jsou ženy zapotřebí, mohou dělat všechno, ale když už nejsou zapotřebí, tak najednou nemohou. Musíme úplně jinak zásadně přistupovat k tomuto přístupu a o tomto přístupu hovoříme denodenně ve výboru pro ženy. Eh, tady ta, my máme hračku takovou v čokoládě, to je tak Kinder Eye, eh, bude příště červeno-růžové, aby dívky, které Eh, si to koupí, aby bylo vidět, že uvnitř nebude žádné autíčko, ale opravdu jenom panenka. To jsou stereotypy, které tady máme odmala o barvě růžové, červené panenkách pro děti, autíčkách pro chlapce a pak se divíme, když je těžké genderovou problematiku vůbec eh, nějakým způsobem eh, lépe dostat do povědomí společnosti. V Bavorsku existuje výrok ženy a řezané květiny nepatří na palubu žen. Ženy a řezané květiny nepatří na palubu lodi. To je úplně pitomý výrok ale tam, kde se jedná o odpovědnost, tam, kde jsou velké stroje, tam jsou ženy nerady viděny. Jedna věc je jasná mně tedy přijde naprosto nedůstojné pro nás ženy, aby se tady říkalo, že chybí pracovní příležitosti v dopravní eh, sektoru a že todíž tady musí tyto eh, výp tuto výplň udělat. Vy jste se teď vrátila, vám chci říci, Eh, žen, že, že ženy nemohou řídit v noci. Ženy pracují jako zdravotní sestry i lékařky celé noční směny v nemocnicích a musí to skloubit se svou rodinou, i když je to pro ženy velice obtížné. A ještě jenom jeden bod, než se přiblížím k závěru. Když tolik členů stranu hovořilo, já chci také hovořit něco za, eh, déle za výbor pro ženy. Ještě jednou chci říci, podpora žen neznamená vyplňování mezer a děr. E, to znamená rozpoznávat význam žen a také vytvářet ty možnosti, když se chtějí angažovat. A já každé ženě přeji, aby se neangažovala v dopravním sektoru, dokud se tam platí tak mizerně, jako se tam platí. Podívejme se Eh, my máme dostatek žen v, nízko odmě, eh, v, v sektorech s nízkými platy, víc už nepotřebujeme. Děkuji mnohokrát. A teď s potěšením eh, si vyslechneme konkrétní návrhy výboru pro ženy. A teď má slovo kolega Krasbunter. Dankeschön. Ähm, Maria hat mir schon viel vorweggenommen. Ich bin... Maria už toho řekla mnoho, já nejsem ve výboru pro ženy, ale vidím tady skutečně ze zásady problém nejenom v sektoru dopravy, ale kde se vůbec ženy zaměstnávají. Už se tady hovořilo o těch společenských rolích. To je velký problém po všechny oblasti, nejenom pro sektor dopravy. Ehm, máme tady tu roli ženy, eh, reprodukce, doma takřka nikde nemůže fungovat gender mainstreaming, dokud socia- ženy se mají angažovat pouze v sociální oblasti a muži pouze v nějakých specializovaných profesích, ale to začíná už ve škole, aby i žen, aby i dívky, i chlapci se posilovali proto, aby měli možnost hledat ve všech oblastech, aby tady nefungovaly ty stereotypy. A samozřejmě významná věc, peče o děti, jak mohou ženy jít pracovat, když nevědí, kde a kdo o jejich děti bude dobře pečovat. Existuje vůbec nějaká kvalifikovaná péče o děti? A pak ještě máme obecně, já tedy jsem členkou výboru pro dopravu, ale my víme velice dobře, jak to tam vypadá. Já jsem nedávno hovořila s přepravcem, chybí mladé dělnice, mladí dělníci, není to slučitelné s rodinou, není to atraktivní Eh, co se týče platů, proč by tedy muži a ženy měli chtít pracovat v této oblasti? Eh, co do kvality pracovního místa to většinou není ani atraktivní. Eh, snažit se hledat tady pracovní místo a snaží se hledat v jiných oblastech je třeba hodně udělat v této oblasti, ať už se jedná o otázku žen nebo otázku práce jako takové. Samozřejmě Tady došlo k vývoji, že nejsou významné ve všech oblastech, v technických, sociálních, ale i muži. A proto musíme předložit konkrétní opatření pro všechny, i pro muže, i pro ženy, aby oblast dopravy byla atraktivnější, aby se vůbec vyplatilo tady pracovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji, tak teď se obrátím na naše experty, aby zareagovali na otázky našich poslanců. Je pravda, že otázka, jak skloubit pracovní soukromý život, kvalita pracovních podmínek, pan Bach také o tom hovořil, ta snaha vlastně přitahovat lidi do odvětví, které samo o sobě přitažlivé není. Jak tedy na univerzitách a školách zatraktivnit toto odvětví, kde by mohly být zaměstnávány i ženy. Také tady byla zdůrazněna otázka kvality práce, možná nedostatečně se hovořilo o těch skutečných otázkách. Pan Wim van den Kamp říkal, zda tedy budeme nuceni mít kvóty, ano nebo ne, protože z politického hlediska se v některých zemích zavádějí tyto paritní kvóty. Pokud budou kvóty, jak potom budou postiženy podniky, které nebudou eh, spolupracovat v odvětví dopravy. A víme, že i eh, v podnicích, když se podíváme na eh, mzdovou rovnost nebo zastoupení žen ve správních radách, tak to není moc dobrý výsledek. A jak by se to tedy postihovalo? Potom při vaší prezentaci jste hovořila o násilí na ženách. A i v tomto ohledu se obracím na Evropskou komisi. Mohu říci, že to je opravdu zásadní otázka. Otázka násilí na ženách, což je vlastně i e, otázka e, toho sexistického násilí. Já jsem četla jednu studii, podle níž hodně žen, které pracuje v hromadné dopravě, eh, byly eh, cílem agrese ve své práci aspoň jednou, jenom kvůli tomu, že jsou ženy, což je problematické, pokud to další, další věc souvislosti s násilím, násilí na ženách v hromadné dopravě, to je hrozné. Někdo to tady říkal, ženy eh, více používají hromadnou dopravu, to je jasné. A já jsem četla studii francouzského institutu, vyšla asi před třemi měsíci a 100% žen, 100% žen, které používá hromadnou dopravu, alespoň jednou za život byly v hromadné dopravě obtěžovány eh, kvůli sexistickému chování. A to je opravdu velký problém. Tak dám vám slovo. Bohužel máme málo času. Každý, respektive pokud nebudete mít čas na odpovědi, tak nám je ošlete mailem a každý má tedy 2 minuty 30. 2 minuty 30 na odpovědi. Takže prosím. Merci beaucoup. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, dovolte, abych eh, nejprve v Němčině zareagovala na určitá témata, eh, která tady oslovila dámy sedící na levé straně. Já jsem samozřejmě neslyšela německý překlad, ale to, co já a o čem jsem se zmínila v souvislosti eh, s mladými a tudíž, a eh, tudíž také ženskými osobami, abychom je přilákali do sektory dopravy, bylo, že alespoň náš sektor, čili vnitrostátní lodní doprava, já jsem rozhodně neřekla lákat ženy. Ta, ten sektor sám se musí stát atraktivnějším, aby byl také atraktivní pro mladé a, pracovní síly, ať už muže či ženy, oč se nám tady jedná zde, v tomto okruhu se v oblasti dopravy vždycky eh, přemýšlí spíše o silniční dopravě, přičemž vnitrostátní lodní doprava eh, odhledně od eh, samoobslužných přepravců. Eh, máme přepravce, kteří žijí dokonce na lodě a přitom eh, ženy i muži mohou mít stejnou kvalifikaci. Nabízíme v naší oblasti možnosti dalšího vzdělávání, další možnosti eh, kvalifikace a právě na tom se teď pracuje v souvislosti s uznáváním eh, profesních kvalifikací, co by umožnilo výměnu v rámci celé Evropy eh, se sociálními partnery jsme se mimo to také zasazovali o to, aby pracovní poměry bylo přízní, byly příznivější pro ženy, co se týče pracovní doby, co se týče dalších věcí, například pracovní místa na vnitrostátních lodích jsou vždycky velmi atraktivní v této oblasti. Nabízí náš sektor mnoho i pro ženy, nabízí jim kvalifikovaná pracovní místa je to oblast, kde eh, se velmi dbá i na další vzdělávání a o to se zasazujeme i pro budoucnost. Eh, vidíme, že je třeba eh, začít s tou osvětou už na školách. Vy jste o tom také hovořili, že i ve školách už mohou být nabízeny tyto kariéry, či alespoň představovány tak, aby potom příští volba pro profesi, například když si někdo zvolí práci na palubě lodi, aby i tak měl poté další možnost, třeba bude chtít opustit toto místo, nalézt jiné pracovní místo a i v rámci toho by mělo být vytvářeno toto další vzdělávání aby mohli pracovat například v logistické oblasti i v jiných technických oblastech. A já si myslím, to je podstatný aspekt, nezávisle na tom e, i ve vnitrostátní lodní dopravě máme nedostatek personálu a na tom pracujeme na řešení této otázky s našimi sociálními partnery. Děkuji, paní Tilling. Já nejprve zareaguji na otázku pana Vandenkampa jak daleko zajdeme při zavádění rovnosti v dopravě. Klíčovou otázkou není, že budeme mít 50% mužů a 50% ženů v, odvět, žen v odvětví. Důležité je vytvořit podmínky, které lidem umožní eh, rovnocenou volbu. A většina eh, odvětví dopravy dnes nabízí volbu spíše pro muže než pro ženy nejsme tak daleko, že by vůbec existovaly podmínky pro vlastně rovnocenou volbu. Řešení. E, ano, jsou tady právní řešení, protože skutečně důvěryhodnost e, těch měkkých opatření e, není úplně ideální. I vlastně vymáhání práva v dopravě je problematické a to všichni víme. Jaká by tedy mohla být řešení? Právní rámec vlastně jde hlavně o firmy a o pracoviště a chceme tedy, aby bylo možné podporovat například eh, eh, plány rovnosti v podnicích měly, měla by být zastoupení v podnicích tak, aby bylo možné ta, tyto plány zavádět a taky to musí být funkční nástroj. A ten, to se může dělat prostřednictvím sociálního dialogu. Jak už řekli jiní řečníci, sociální dialog v některých evropských státech zřídit odborovou organizaci v podniku je vlastně nemožné. A přitom mluvit o rovnosti pohlaví, to je forma sociálního dialogu. Aby třeba ty směny byly ehm, dostupnější i pro ženy, i pro muže. A pokud nemáte žádného partnera na, v podniku, jak o tom chcete diskutovat a zlepšit situaci? Takže na závěr bych ještě chtěla říci, že souhlasím s tím, že ženami by neměly být jenom nějakým ekonomickým článkem v této práci. Děkuji, paní Weber. Děkuji. To byla velice zajímavá diskuse a skutečně potřebujeme eh, globální přístup. Neexistuje žádné rychlé, jednoduché řešení. Je to možná takový eh, staromodní Eh, způsob, kdy vlastně něco ponoříte, eh, vlastně, když vy se vyvolávaly fotky, eh, ponoříte něco prostě do té chemikálie, něco se vynoří, ponoříte to podruhé, vynoří se ještě něco. A to platí i v tomto případě. My všichni se snažíme o společnost, která bude z hlediska genderu vyvážená, ale toho se dosáhne krok za krokem, nikoli jedním rychlým řešením. Je třeba mít na paměti různé volby a mohu souhlasit s předřečnicí, že skutečně potřebujeme sociální dialog, potřebujeme dialog mezi soukromým a veřejným sektorem. Potřebujeme to všechno dělat společně, eh, protože není žádné řešení, které bychom mohli eh, najít na úrovni jediného podniku, jediného členského státu. Takže musíme pracovat společně a sociální dialog je právě klíčem v tomto ohledu. Pak tady byla otázka paní Ayali Sender která už bohužel odešla, takže já ji odpovím bilaterálně, pokud jde o ty statistiky. E, statistiky někdy jsou trochu suché a nudné, ale právě jádrem toho problému je podívat se na čísla, jak už jsem říkala na začátku, takže já ji potom písemně odpovím otázku týkající se té dopravy na dlouhé vzdálenosti a další věcí. Ale myslím, že to je příklad toho, jak to všechno ovlivňuje naše volby a jak musíme vytvořit ty správné podmínky ať už se jedná o vyváženost soukromého doma eh, a pracovního života, jak o tom mluvil pan Bach, nebo o jiná řešení. Takže těším se na další dialog s parlamentem a s, eh, také s komisí. A samozřejmě rádi, rádi přispějeme i do jiných diskusí. Děkuji. Děkuji vám. A je to výjimečné, ale na závěr tedy muž nám uzavře panel. Děkuji. Já nejdříve zkusím odpovědět na velice konkrétní otázku pana Bacha ohledně toho pilotního projektu o přitažlivosti dopravy. Bohužel vás možná zklamu, zatím ještě nemáme eh, nějaké přesvědčivé výsledky. Je to velice krátký projekt, trvá jenom několik měsíců. Ten konzultant, který je velice dobrý, to vám mohu říci, eh, provedl vlastně takový inventář existujících nástrojů, pak probíhá fáze vlastně výzkumu eh, mínění u mladých žen a mužů, aby se zjistilo jejich vnímání dopravy a také jejich očekávání. A zatím jsme v této fázi, ještě nemáme výsledky, ale zdá se, že nakonec to vnímání odvětví dopravy není tak špatné, jak jsme si třeba mysleli, ale ještě čekáme na potvrzení. Každopádně ty výsledky budou velice rychle. Paní Ayala Sender už tady není Eh, říkala, že je škoda, že tady není komisařka, tak eh, jenom chci říct, že to neznamená, že by se o to komisařka nezajímala, to už jsme, myslím, prokázali. Pokud jde o otázku na to, že je málo eh, pracovních míst pro a je hodně žen s diplomem a naopak je obtížné sehnat méně kvalifikovanou pracovní sílu. To platí ve všech eh, odvětví. Bylo tady řečeno, že mezi strojvůdci jsou 3 žen, ale asi jich nebude nikdy eh, více, třeba až z 50%, protože to eh, prostě jsou fakta, která mm, jsou daná tím, že některé obory prostě vždycky přitahují ženy více, některé méně. Potom zabezpečená parkoviště. Já bych chtěl k tomu říci, že to má i takový širší rozměr, eh, jak jsme často zjišťovali v našich diskusích se zúčastněnými stranami. To je problém hygienických eh, zařízení, která nejsou uspůsobena ženám. To se týká pracovního prostředí obecně. A je to vlastně i další prvek, který ženy odradí od eh, tohoto povolání. To je třeba u té silniční dopravy zabezpečená parkoviště. A možná s tou platformou pro změnu eh, se nám podaří zavést nějaké osvědčené postupy a Potom také tady jsou možnosti eh, financování prostřednictvím transevropských sítí, a tím je třeba se také zabývat. A ještě velice rychle otázka kvót. My zvažujeme tuto otázku, ale je třeba si uvědomit, že to je velice složité, protože to je, ta situace je různá u různých typů dopravy. A musíme tedy v této souvislosti zohlednit i jiné problematiky, jako jsou třeba dobrovolné cíle, ukazatele a podobně. Takže budeme zvažovat i toto téma. Takže je to dynamický proces, to je jasné, jsme na začátku, takže mm, my jsme skutečně se tím začali zabývat před rokem a doufáme, že to dospěje k výsledkům. Děkuji. Děkuji. Na závěr ještě dám rychle slovo našemu zpravodaji, takže máte slovo, pane Nilsone. Just only one minute. Tak jenom minutku, protože to byla velice zajímavá diskuse a mm, hodně názory se e, tady stotožňujeme a závěr je takový, že to odvětví musí být přitažlivé a to znamená, že také se musíme zabývat e, sociálními otázkami, jak ta práce vlastně e, funguje, co firmy nabízejí. A je tedy třeba to propojit i s jinými tématy, když pracujeme v tomto výboru i v jiných výborech, protože potřebujeme taková pracoviště, která budou eh, tedy vhodná pro všechny. Pokud eh, na tohle zapomeneme, tak vlastně přejdeme o tu příležitost Eh, vytvořit, eh, koncipovat to odvětví tak, aby bylo vyváženější pro muže i ženy. Takže děkuji mnohokrát a doufám, že budeme pokračovat i s dalšími slyšeními. Eh, bylo tady několik velice dobrých příkladů, tak bychom si mohli třeba říct, jak tyto příklady šířit dál. Děkuji. Děkuji vám, pane Nilsone. Budeme v práci pokračovat i ve spolupráci s Výbory pro zaměstnanost a pro práva žen. Děkuji také všem našim expertům za to, že nás navedli na cesty velice konkrétní a doufejme, že eh, to znamená lepší budoucnost žen v dopravě. To by bylo logické, normální a uklidňující. Takže děkuji vám všem a sejdeme se odpoledne v 15 hodin a budeme pokračovat eh, ve schůzi výboru pro dopravu. Dobrou chuť k obědu, brzy nashledanou a děkuji také tlumočníkům, že nám ještě věnovali trochu čas, ale určitě i vás velice zajímá místo žen v dopravě. Děkuji, že jste nám tedy dali pět minut navíc.